kolegové, musím začít co nejdřív, to půjde, protože se hlasuje i v jiných výborech. Okay, colleagues, take your seats and... Milí kolegové, prosím, posaďte se, pustíme se do hlasování. Všichni se prosím usaďte, děkuji. Hlasuje se i jinde v jiných výborech, takže já nechci nikoho zdržovat. Takže návrh o dočasném znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích. Spravodaj paní Tania Fajon chce nám krátce něco říct. Děkuji, děkuji pane předsedo, milí kolegové. Chci říct jenom pár věcí k těm kompromisům, něž budeme dnes večer hlasovat. Všichni víte, jak je důležitý šengenský prostor, hlavně pro nás, pro výbor Libé a e, znovuzavedení kontrol podkopává vzájemnou důvěru. Kompromis, který teď máme na stole, e, definuje maximální lhůtu na jeden rok na no to znovuzavedení kontrol. Na tom se také shodla rada. Na rozdíl od rady navrhuju celou řadu dalších procedurálních pojistek, pro případy, kdy a jak takové kontroly mohou být zavedeny a dále udržovány. Tyto pojistky se opírají o pojistky navrhované komisí a kompromisy reflektují ambiciózní přístup a poskytnou silný mandát pro trialogová vyjednávání tak aby se podařilo rychle ukončit ty kontroly na vnitřních hranicích a neprodlužovat proces znovu zavedení. Jde také o to, kdy a na jak dlouho mohou být zavedeny. Poprosím vás, abyste podpořili všechny kompromisy i tu zprávu. Děkuji. Děkuji, to je jasné od paní zpravodajky. Co se týká kompromisů, takže hlasujme Kompromisní návrh čtrnáct Zahajuji hlasování. Paní hohlmeier technická. Můžeme ukončit hlasování k tomu a potom vaší technickou. Ukončíme nejdřív hlasování. Pozměňovací návrh, kompromisní pozměňovací návrh 14. protože jsme byli uprostřed hlasování. Končím hlasování. To byla ta vaše technická? Ne. Omlouvám se, to nefunguje. Moniko, máte technickou? Měl jste technickou připomínku, technickou poznámku, nebo se to týkalo jenom té hlasovací kartičky? Pane předsedo, já jsem chtěla ještě jednou poprosit o to, aby ten návrh 143, tam jde o to, o ty krátkodobé kontroly ve spolupráci mezi dvěma členskými státy, aby to bylo krátkodobě možné, v mimořádných případech, jako je obchod s narkotiky. To se stalo teď u nás na hornofransko-českých hranicích. Ty země spolupracovaly eh, velice dobře, to je uzákoněno. Tam se ty kontroly nemohou konat jenom někde stranou od hranice, ale přímo na hranici. Jsou to specifické případy, krátkodobě zavedené, pak to zase se zruší. Možná by mě kolegové nechali domluvit, abych řekla, proč to tak má být. Prosím o trochu zdvořilosti. Ano, to, co říká paní Holmajer, ona eh, žádala, aby se o, to, o tom hlasovalo samostatně, nešlo o debatu. Takže je to přijatelné, dívám se na paní zpravodajku, je přijatelné, aby se o tom hlasovalo samostatně? Ano, to je přijatelné. Budeme o tom hlasovat samostatně, tak jak se žádá. Až se k tomu dostaneme, k tomu pozměňovacímu návrhu. V pořádku, pane, v pořádku kolegové. Takže pozměňovací návrh 25, kompromisní pozměňovací návrh 25. Zahajuji hlasování. Lidová strana má o jednoho navíc. Končím hlasování. Přijato. Takže teď kompromisní pozměňovací návrh 16. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 143. Zahajuji hlasování. 143. Je to před kompromisním pozměňovacím návrhem 24 na stránce 4. To byla ta žádost, aby se o tom hlasovalo samostatně. Tak teď o tom budeme hlasovat. Zahajuji hlasování 143. Okay, the vote is still open. Stále můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 24. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 146. Zahajuji hlasování. 146. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 21, 148 jsou identické. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 150 a 23 identické pozměňovací návrhy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 17. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Identické pozměňovací návrhy 26 a 162. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 164 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 165 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Pardon, omlouvá se pan předseda. Kompromisní návrh 20. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh, pozměňovací návrh 20. Kompromisní pozměňovací návrh 20. A navíc mám dneska narozeniny, tak na mě buďte prosím hodní. Nechtěl jsem, abyste tleskali, ale teď kompromisní pozměňovací návrh 21. Pardon, končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Co se děje? Nedělejte mi to, prosím. Přijato. Tak jsem celý zmatený. Kompromisní pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 185 pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 23. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Identické pozměňovací návrhy 40 a 205. Zahajuji hlasování. 40 a 205. Omlouvám se, to už bylo schváleno, nemusíme o nich ani hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Takže teď body úvodní citace 43, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Body úvodních ustanovení, kompromisní návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměvací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměvací návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 26. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tak kompromisní návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromisní návrh 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato To zněvací návrh 66. Ne, ne, ne. Kompromisní pozněvací návrh 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromisní pozněvací návrh 6. Ne, omlouvám se. Pozměňovací návrh 69. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto 70. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto kompromisní návrh 6. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 76. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 77. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. 78. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato 79, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Kompromis 7. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. 84 zahajuji. Zavírám hlasování. Zamítnuto. Kompromis 8. Zahajuji. Zavírám hlasování. Přijato. Pozněvací návrh 91. Zahajuji hlasování. Nebyl to pozněvací návrh 91, nebyl kompromisní. Už jsem unavený. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 9. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Přijato. Co 95? Nic. Tak kompromis 10. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Kompromis 11. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Teď 103. Zahajuji hlasování. Uzavírám. Zamítnuto. Kompromis 12. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. Tak teď co 111? Nic, kompromis 13. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 115. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní můžeme hlasovat o celém textu v pozměněné znění. Elektronicky zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Přijato. 30 pro, 13 proti, 12 se zdrželo. A teď hlasování o vstupu do trialogu. Zahajuji hlasování. Budeme hlasovat tedy pro. Uzavírám hlasování. Schváleno. 30 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel. Potřebujeme 31. Aha, takže to půjde do pléna, protože jsme potřebovali 31. Takže děkuji, kolegyně a kolegové, za vaši trpělivost. Tím skončilo hlasování. Máme ještě jeden bod na pořadu jednání pro ty, kteří tady zůstanou. Ostatní, prosím, odejděte rychle. Thank you, Thomas. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, so, um... Tak. Kolegyně a kolegové, pustíme se do dalšího bodu na pozoru jednání a to je kód společenství pro víza. Poprosím vás, abyste odcházeli pokud možno potichu, protože již tady máme zpravodaje. Takže, kolegyně a kolegové, jedná se o prezentaci ze strany zpravodaje, jimž je Juan Fernando López Aguiar. V kodexu společenství o vízech máme podmínky pro vydávání víz pro krátkodobé pobyty a tranzit na letišti. Nejprve dám slovo zpravodaji a potom dám slovo stínovým zpravodajům a případně dalším poslancům a poslankyním, kteří chtějí vystoupit. Ještě jednou děkuji za to, že jste tady byli tak pozdě, pondělí večer. Děkuji za přítomnost zpravodaji a stínovým zpravodajům. Juan Fernando má slovo. Děkuji, pane předsedo, a přeji všechno nejlepší k narozeninám. Nechám si sluchátka, abych se vyhnul tomu hluku, který tady stále ještě panuje, ale vystoupím jenom velmi stručně, byť musím říci, že to téma je velké. Takže předložím návrh zprávy o vizovém kodexu. Nejprve jsme měli iniciativu komise. Evropská komise tedy v roce 2014 předložila tuto iniciativu a pak se rozhodla tu první stáhnout a nyní předložila druhou. A té se týká ta druhá zpráva. Je to výsledek eh, opravdu řádného přípravného procesu. Stínoví zpravodajové a ostatní poslanci a poslankyně pochopitelně k tomu poskytnou další připomínky 20. června eh, v rámci veřejného slyšení, které už poskytli, pardon, které, eh, na slyšení, které vzniklo v červenci a byla tam zastoupena opravdu řada zainteresovaných stran z různých členských států. Byly tam také zastoupeny služby komise, jednotlivci, nevládní organizace, kteří si stěžovali na stávající vízový kodex. S tím, že východiskem pochopitelně bylo najít kompromis, vybudovat kompromis a nalézt společný postoj Evropského parlamentu pro vyjednávání s radou. Tato problematika je ve velkém zájmu jak Komise, tak Rady. Obojí chtějí, aby tato iniciativa pokračovala a proto si myslím, že Evropský parlament by měl opravdu spolupracovat na tom, aby ještě do konce tohoto volebního období tato věc byla dotažena do konce. Chceme-li toho dosáhnout, tak budeme muset pracovat opravdu dynamicky, jak nejvíc to půjde. Tak, aby první trialog mohl probíhat ještě před eh, vánočními prázdninami. Teď jenom krátce pár připomínek. Připomínek o návrhu a pozněvacích návrzích, které chci předložit ve svém návrhu zprávy. Za prvé, je potřeba říci, že do značné míry se jedná o technické záležitosti. Existuje tedy ještě několik technikálí, které je potřeba důrazně a důkladně probrat. Členské státy, žádosti o víza, poplatky, podpůrné doklady. To jsou věci, které se musí probrat, je ale potřeba přitom zajistit veřejnou bezpečnost a zabránit nelegální migraci. Nezapomínejme na to, že tady jde o ulehčení cestovatelům v dobré vůli. O to jde ve stávajícím vizovém kodexu. Chceme, aby byl celoevropštější. Takže ano, chceme zachovat bezpečnost, ale na druhou stranu chceme, aby ti, kteří cestují v dobré víře, to měli při cestování do Evropy jednodušší. Postupy ve vizovém kodexu jsou zcela zásadní pro naše hospodářství. Obratili se na nás hospodářské zainteresované strany, především z turistiky, v některých regionech, včetně toho mého. a říkají, že možnost vyplnit tuto žádost a podepsat ji elektronicky pro ně velice důležité. Takže, jak jsem říkal, je tady několik technických záležitostí, ale nezapomínejme na to, že v celé iniciativě jde o zjednodušení tohoto procesu. Ve stávajícím návrhu je vizová politika vytvořena tak, aby lépe vyvážela migraci a bezpečnost zároveň také hospodářské vztahy a obecné zahraničně politické vztahy, takže to není jenom technické, ale také politické. A bude tady potřeba najít řádnou rovnováhu mezi problematikou bezpečnosti, migrace a zjednodušování tohoto systému. Čili neměla by to jenom převálcovat bezpečnost. A konec konců, jak říkal Evropský inspektor pro občanské údaje, pro osobní údaje několikrát. Tato témata by neměla být využita k tomu, aby se smazávaly hranice mezi řízením migrace, bojem proti terorismu a běžnými cestujícími. Na to nesmíme zapomínat a musíme to řádně vyvážit. A chceme-li bezpečnost a svobodu vyvážit a chceme-li umožnit, aby vizová politika působila i ve prospěch jiných politik, včetně hospodářské politiky a politiky zahraniční, tak si musíme uvědomit, že ve stávajícím návrhu to víceméně není. Že se tam pořád mluví o bezpečnosti, nebo více mluví o bezpečnosti. A proto musím říci, že bychom se měli to snažit opravdu vyvážit mezi hospodářské bezpečnosti aspekty a cestovatelské aspekty. A hodnocení dopadu neustále hovoří o tom, že se zvyšuje migrace že se zvyšují bezpečnostní rizika, byť tedy říkají, že velká většina žadatelů o víza žádným rizikem nejsou. Že velká většina těchto lidí chce pouze na území Evropské unie vstoupit z dobrých důvodů a nechce migrovat. Takže, jak jsem říkal, Není to první návrh, je už to druhá verze, ale přesto si myslím, že během vyjednávání s radou a s komisí bychom se měli snažit o vyvážení. Záměrem bylo provázat vizový kodex s otevřením právních prostorů pro uh, humanitární víza. Ukázalo se, že to možné není. Takže nakonec jsme se rozhodli, že tam stáhneme veškeré odkazy na ty humanitární víza a naštěstí to schválil velkou většinou výbor Libe a budu se těšit na to, že plénum tuto záležitost potvrdí, protože podle mě to je velmi dobrý výsledek a doufám tedy, že to vyšle poselství a umožní nám to soustředit se na obsah stávajícího návrhu. Pro mě asi nejcitlivější otázkou vizového kodexu je nová role vizové politiky jakožto páky pro readmisi. Readmise mají být zahrnuty do vizové politiky. Už to bylo několikrát řečeno v různých dokumentech, že na to nemáme zapomínat, že je možné využít readmisní páky, ale tady je to v podstatě poprvé v právním textu, kdy se využívá readmisní dohoda jakožto páka pro vizovou politiku s danou zemí. Evropská komise uvádí, že vizový kodex nebyl na samém začátku vytvořen jakožto páka na uzavření readmisních dohod, ale naopak jeho cílem byla standardizace vydávání víz v členských státech Evropské unie. Nicméně vznikl nový politický kontext, ve kterém nám tolik jde o bezpečnost a proto to tak chtějí udělat. Evropská komise zároveň konstatuje, že lepší spolupráce v rádmístní oblasti by neměla být získávána pouze prostřednictvím vizové politiky a má za to, že je potřeba nastavit dobrý mix pozitivních a negativních pobídek, například rozvojová spolupráce, investice, pomoc, tak, aby tedy ty země které zatím nespolupracovaly, spolupracovat začaly. Nicméně, když hovoří o tom politickém mixu, tak ve stávajícím vydání tohoto návrhu komise ho moc nenacházím. V hodnocení dopadu nejsou dostatečné údaje Komise uznává, že nemáme žádné konkrétní údaje o tom, jak na základě mírnější vizové politiky bude pravděpodobnější, že země budou ochotnější uzavřít readmisní dohody. Tady si myslím, že bychom měli souhlasit s tím, co říkal Evropský parlament na hodnocení dopadu Evropské komise. Ano, je potřeba posílit páky, nicméně, tak jak to říká Evropská komise, tak to není řečeno dostatečně konkrétně na to, aby to odpovídalo zásadám kvalitní legislativy. Navíc mě připadne paradoxní, že jak komise, tak rada si trvali na tom, že do vizového kondexu nemáme co dávat humanitární víza, ale připadne, že je vhodné tam zahrnovat rádmístní politiku. Nicméně pozněvacími návrhy a kompromisními pozněvacími návrhy se pokusíme opět tento návrh Evropské komise vyvážit, tak aby byl v pořádku. Za druhé, zdravotní pojištění cestujících. Já mám za to, že by nemuseli ti žadatelé prokazovat nějakým těžkopádným způsobem, zvláště když dávají e, žádost o víza na krátkodobý pobyt. Ano, souhlasím s tím, že Zdravotní pojištění by mohlo být opravdu nepřiměřenou přítěží. A navíc se neukazuje, že žadatelé o krátkodobá víza by představovali riziko pro výdaje státních zdravotních systémů členských států. Takže jsme předložili pozněvací návrh, aby došlo k výmazu této žádosti. Teď, co se týče samotných postupů pro získávání víz, tak eh, Návrh komise je potřeba posílit. Například následujícím způsobem. Mělo by možné tuto žádost dát nejenom 6 měsíců předtím, než chtějí cestovat, ale 9 měsíců dokonce. Protože když se podíváte na to, jak se dnes cestuje, s, jakou, s jakým předstihem se kupují letenky, ty letenky jsou třeba, pokud si je koupíte dříve, výrazně levnější. A nakonec se chci ještě vyjadřit k tomu kaskarovému systému vydávání víz pro vícečetný vstup, které mají delší odpovědnost pro skutečné, tedy cestovatele v dobré víře. To já si myslím, že je velkou výhodou nejenom pro tyto cestovatele v dobré víře, ale také pro konzuláty konec konců. Takže bychom rádi předložili pozněvací návrhy, které by ten systém zlepšili. A ještě jsem chtěl říci, že jsme tam vysvětlili jednotlivé postupy a že většina konzulátů je ochotná sdílet příklady dobré praxe v případech eh, zabítání žádosti. Takže bychom měli mít i systém stížnosti, který by napomohl konzulátům a ambasádám. A na, úplně nakonec řeknu, že to je v podstatě začátek vyjednávání a že se budu těšit na další konstruktivní spolupráci. Ano, nechte si prosím vás to nejlepší na později. Takže teď je stínový zpravodajové. Chtěli byste k tomu něco stručně říci? Dobře. Heinze, něco máte stručně? Děkuji. Eh, Děkuji. Děkuji panu zpravodajovi za tu jeho první zprávu. A ještě jednou bych chtěl konstatovat, že se jedná o usnadnění vízové povinnosti pro lidi z třetích zemí, kteří mají oživit naše vztahy. Především se to týká turistů, obchodníků, umělců, sportovců. To je cíl. A proto zcela po právu máme v odděleném dokumentu to humanitární vizum i se zpravodajem panem Aguilarem, já jako stínový jsem u toho byl. Našli jsme také kompromis a to téma jsme uzavřeli. A teď se v téhle zprávě opakovaně projevují průhledné pokusy tamto humanitární výzum zase propašovat. No, to rozhodně akceptovat nebudeme. K tomu budou odmítavé pozměňovací návrhy. Propojení vízové politiky s readmisí, no to si myslím, že je veskrze legitimní a do této zprávy to patří, protože usnadnění vízové povinnosti pro třetí země je aktem dobré vůle. A stejně tak my očekáváme, od třetích zemí, že budou projevovat dobrou vůli v případě readmise. Proto bychom to tu měli nechat. K tématu cestovního pojištění mě napadá jediná věc. Když to škrtneme, tak evropští občané budou platit za ty lidi, kteří k nám přijedou a tady onemocní. A to si myslím, že je nesmyslné a rozhodně bychom to neměli ani zvažovat. Zmínil jsem jenom hlavní body. Bohužel musím jít hlasovat a nemohu tady déle setrvat, ale myslím, že se budeme snažit prostřednictvím mnoha pozměňovacích návrhů dojít k nějakým kompromisům. Pokusme se o to a mějme na paměti, že máme odpovědnost vůči evropským voličům. Neměli bychom se nechat svést k nějakým snům a fantaskním představám. Pokusme se o to, jinak o tom budeme muset rozhodnout až při hlasování. Děkuji. Dobře, pane Bakra, děkuji. Helga, Helga, máte k tomu něco? Vy jste stínová zpravodajka za EKR. Eh, děkuji, eh, pane předsedo. Eh, vážení kolegové, já jsem si ten, tu zprávu přečetla velice pečlivě a je tady pojítko mezi vízy a readmisními dohodami. To je velice logické pojítko pokud eh, nějaká země nebude spolupracovat a nebude ochotná eh, na readmisi svých občanů, kteří jsou nelegálně v Evropě, proč bychom jim eh, to měli usnadňovat a vydávat ještě více víc pro ně? Tady potom vlastně by vznikaly překážky a vlastně dopláceli by na to turisté a vůbec eh, ti, kdo cestují v dobré vůli. Proto je velice důležité to tam nechat. Tam bylo by dobré, aby doufejme, že tedy s radou se na tom dohodneme. Takovéto pojítko je velmi důležité. Nakonec se jedná i o investice do vzdělávání. Zjednotit nebo zjednodušit vydávání víz, to je jedna věc. Ale myslím si, že pokud to bude tak jako dosud, tak těžko se na tom textu shodneme před příštími volbami. Přičemž je to skvělá možnost jak vlastně posílit a lépe, bylo by to dobré pro cestující a ano, děkuji. Děkuji mnohokrát. Tento kodex vlastně byl první, který mi jsem dostala na stůl, když jsem přišla do Evropského parlamentu v roce 2014. Dostali jsme tehdy dobrý návrh z Evropské komise, z toho vycházíme. Samozřejmě, že jak vidíme, vždycky vznikají problémy. Například nebyli jsme schopni se dohodnout na eh, humanitárních vízech, ale i tak tady v parlamentu jsme se mnohokrát dohodli v minulosti, že humanitární víza potřebujeme. Takže je skutečně velká velká škoda, že ta soudržnost, která tady kdysi byla a jednotný názor k mm, humanitárním vízům se najednou takto rozplynul. A že e, vlastně my jsme dříve hovořili o kodexu, e, o vízech. Má to usnadnit situaci těch, kdo z různých důvodů e, přijíždějí do Evropské unie. Měli jsme věci vysnadnit, nikoli znesnadnit. Teď tady máme nový návrh a místo, aby to usnadnilo přístup, tak to vlastně vytváří překážky. Ano, jsou tady určité nevýhody, ale bohužel, pardon, výhody, ale nevýhody převažují. Eh, například eh, to pojítko s readmisními dohodami. Já si nemyslím, že v tomto konkrétním kodexu je to na místě, protože je mnoho jiných oblastí, kde se toto snažíme řešit. A opravdu si myslím, že toto by se mělo vypustit z, kodexu o, víde, o vízech. Eh, řek, Říkáte, že někdo říká, že tedy humanitární víza by tam neměla být, tak proč by tam mělo být tohle? Nicméně bych ráda ještě řekla jednu poznámku a tím se vracím ještě k těm humanitárním vízům. Ano, my jsme opravdu hlasovali. Hlasovali jsme o návrhu ke zprávě z vlastní iniciativy. Týkalo se to právě humanitárních víz, takže jsme urazili dlouhou cestu, ale pořád máme před sebou velmi dlouhou cestu. Pokud to má být eh, pořád dobrovolné eh, používání humanitárních víz, tak eh, pořád ještě máme před sebou dalekou cestu a i k sobě v tomto parlamentu máme pořád daleko. Myslím si, že jsem jinak spíše na straně pana Lopeza Akelára. Prosím, Marie Kristýn. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Občas si říkám, o čem to tady mluvíme. Já to sleduji od samého začátku ve všech proměnách a podobách. Vizový kodex a jeho reforma tady byla proto, aby se zjednodušil tranzit turistů. A teď máme pocit, že v určitých politických skupinách je to nástroj boje proti takzvané nelegální migraci. Já jsem měla to privilegium, že patřím do té členské země, která vydává čtvrtinu těchto víz na krátký pobyt v Evropské unii a musím říci, že se opravdu nad tím musíme pořádně zamyslet, protože jsme velmi pišní na to, že k nám jezdí tolik turistů a že je tak jednoduché k nám přijet. Ano, mám pocit, že tady jsou určité překážky, které nemají vůbec co dočinění s krátkodobou vizovou politikou. Prostě jsme posedlí nelegální migrací. Uh, Pan Decker říká, že bychom neměli být idealisty, kteří se vysmívají obavám evropských občanů. Ano, evropským občanům leží na srdci hodnoty a mezi ně patří mezinárodní právo, které mají dodržovat naše členské státy. A teď, když se na to dívám, tak mám pocit, že tady máme opravdu mnoho dimenzí. My bychom chtěli, aby do Evropy mohli jezdit lidé, A myslím si, že bychom měli přistupovat méně obsedantně k občanům třetích zemí. My konec konců do většiny zemí vůbec víza nepotřebujeme. A nemyslím si, že vydávání víz bychom měli podmínit postojem vlády dané země. Já mám pocit, že takto to nejde, že to je postavené na hlavu. My jsme liberalizovali víza zemím jako třeba Arabské Emiráty. Podívejte se, co je dneska ve zprávách. A poslední dobou ve zprávách. Prostě si myslím, že bychom měli k těmto otázkám přistupovat méně obsedantně. Jsem tedy proti té podmíněnosti s radmístními dohodami, protože to prostě s tím nemá žádnou souvislost. Prostě to se týká přístupu vlády, jedna věc. A druhá věc je právo občanů určitých států k nám přijet a cestovat. Prostě nemůžeme to propojovat. Totež platí pro otázku humanitárních víz. Na rozdíl od toho, co říkal zpravodaj, a to je jedna z mála věcí, kde nesouhlasím, humanitární víza to je prostě jenom právo pro lidi, které máme povinnost zde přijmout za určitých podmínek, tak aby nebyl jejich život ohrožen. O to tam jde. Takže mám pocit, že tady v spoustu věcí zbytečně směšujeme. Takže do značné míry, pane zpravodaji, souhlasím s většinou vašich návrhů, jenom jsem jenom chtěla trvat na těch dvou, třech věcích, které mě vadí. Jsem tedy proti posílení ceny za, zvýšení cíl, ceny za víza, protože mám pocit, že potom bychom vytvořili z víz nástroj pro bohaté proti chudým. A to ještě navíc k tomu, že konzuláty mají možnost si tím nechat zaplatit svou politiku externalizace na vnější dodavatele, což mě tedy připadne opravdu nedůstojné. A povede to k tomu, že v subsaharské Africe, kde lidi peníze nemají, tak tam budou opravdu rekordní ceny za vydání víza na návštěvu Evropské unie. Taky jsem proti tomu a myslím si, že to je opravdu intruzivní a děkuji zpravodaj za to, že o tom hovořil v oblasti zdravotnictví a zdravotního pojištění. E, potom další věci. Příbuzenský vztah, jestli existuje s osobou, která pozvala tu osobu na návštěvu Evropské unie. Tady opravdu mám pocit, že to je postavené na hlavu. A taky další věci úplně nerozumím. Vím, že jak zpravodaj ta komise předložili různá návrhy, ale já pořád nerozumím tomu, proč bychom měli tady omezovat zástupce organizací, kteří se účastní konferencí věkem. Přece nejenom mladí lidé jezdí na konference, to je celá populace. Tam to přece nemůžeme omezit věkem. To prostě vůbec nic nemá co společného se zjednodušováním vydávání víz vládí. Takže, pane zpravodaji, předložím pár pozněvacích návrhů v tomto smyslu a doufám, že nás čeká dobrá spolupráce, protože v zásadě souhlasím s tím, co jste říkal. Děkuji. Okay, thank you. Ano, děkuji, Marie Kristýn. To byly velice věcné příspěvky ze strany i stínových zpravodajů, i mm, pana zpravodaje. Takže teď 5. listopadu je termín pro předkládání pozměňovací návrhu. Děkuji vám, pane všem kolegové, vím, že je, už je hodně pozdě. Máme tady i Terry Cabrase, a stínové zpravodaje, takže můžeme rovnou přejít k dalšímu bodu a ještě jednou chci poděkovat všem za výdrž. Přejdeme tedy rovnou ke stavu základních práv z Evropské unie v roce 2017. 6. září jsme, byla zpráva panem zpravodajem předložena, je tam 416 pozměňovacích návrhů a teď tedy se s nimi bude dále pracovat. Tak prosím, eh, pane Terika Brasy čeká velice trpělivě tak um, jsou tady i stínoví zpravodajové, takže prosím, dávám vám slovo a ještě jednou chci poděkovat všem kolegům, kteří tady vydrželi až do této pozdní hodiny. Bude to velice stručné, pane předsedo, právě protože je pozdě a jsme unavení. A vy ještě si musíte oslavit, musíte si udělat velkou soukromou oslavu. Takže no, jsou jenom narozeniny. Pokud... Je to jenom pro vysvětlení těm, kteří tady předtím nebyli, mám náhodou dneska narozeniny. Nejprve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům eh, za zprávu, za práci na zprávě o základních právech. Jak jste řekl, 416 pozměňovacích návrhů bylo předloženo a Určitě to obohatí závěrečný text. Já bych tady rád zdůraznil skutečnost, že máme teď méně eh, pozměňovacích návrhů, než tomu bylo v předchozích letech. To se dá vykládat samozřejmě různě, ale já to vidím jako pozitivní příznak. To znamená, že stínoví zpravodajové souhlasí s tím, že bychom měli být koncizní ve vyjadřování. Takže eh, První projednávání pozměňovacích návrhů dovedu si představit, že budeme mít určitou eh, společnou vizi obecného obsahu, obsahu eh, ohledně základních práv, jako je LGBT, svoboda eh, v, v, v, v, projevování, projevu, zpráva vysobrovarů nebo jejich ochrana, potom hnutí na velké pravici a samozřejmě jedním z hlavních cílů mají zprávy je, abychom si vytipovali konkrétní témata, eh, která byla eh, popředí zájmu politického života v roce 2017 Evropské unie, aniž bychom samozřejmě chtěli snižovat význam eventuálně toho, na co se zapomnělo. Eh, samozřejmě, že jste zvolili témata, která mají politický a sociální dopad a pokládají se za politicky aktuální. Eh, už eh, vlastně to bylo i v e-mailu, šlo to do sekretariátu, veškeré lingvistické úpravy budou k dispozici 9. 19. října byly k dispozici a 6. Eh, eh, listopadu o 11.30 se bude zase konat další schůze stínových pravodajů. Tím bych chtěl poděkovat všem spolupracovníkům, všem stínovým zpravodajům, kteří pomáhají při, na té, při práci na této zprávě. Ano, víme, Eh, že je to vždycky složité s touto zprávou o základních právech a že obvykle je hodně pozměňovacích návrhů. Eh, Silvie je tady jako eh, stínový, stínový zpravodaj za. Děkuji mnohokrát a <clears throat> děkuji tomu, co právě bylo řečeno, tak velmi rychle. Proběhlo to zatím velmi dobře a bude to tak probíhat i dále, pokud tyto problematiky dále vyvážíme. Všichni tedy víme, eh, že to je pro nás velice důležitá věc a všecko také dobře dopadne, pokud se zhodneme na otázce práv žen. Abych tedy poukázala na jedno téma. A boj proti sexuálnímu obtěžování. Co se týče diskriminace, o tom už jsem také hovořila. Chci také upozornit na práva LgbtqI, tam si myslím, že bychom se mohli trochu posunout, To tež platí i pro Romy. Co se týče migrace a azylu, tak tam je také potřeba dodržovat základní práva, tam předložíme pozněvací návrhy k nelegálním činům některých členských států a Nakonec boj proti falešným zprávám. To jsou další návrhy, takže všechno bylo předloženo a myslím, že se snad dohodneme. A chci, abychom také vyškrtli pár pozněvacích návrhů týkajících se práv žen a fyzického násilí. Tam si myslím, že opravdu jsme zašli příliš daleko a je to potřeba vyškrtnout. To je všechno v tuto chvíli. Ano, děkuji, tak to bylo výborně řečeno. Eh, teď už je hodně pozdě, tak eh, teď Kristýnu se musím zeptat, ne, Marie Kristýna, musím se nejprve zeptat, jestli je nějaká zpráva, ke které nejste stínovou zpravodajkou, opravdu, že takhle tvrdě pracujete. Vy jste tedy stínová zpravodajka i pro tuto zprávu. Já vám přeji všechno nejlepší k narozeninám, pane předsedo. Jenom velice rychle, protože se shodujeme i s tím, co říkala Sylvie. Souhlasíme s obavami týkající se právního státu. Vy už jste určitě slyšeli, co k tomu máme říci a je opravdu potřeba od toho začít. Teď Osobně má skupina má na srdci otázku boje proti, boj proti terorismu při dodržování základních práv, právo na bezpečnost občanů by nemělo jít eh, na úkor základních práv. A v podobném duchu je potřeba se vyhnout směšování, potlačování kriminality a terorismu. Asi zase víte, co si o tom myslíme my. Budu se těšit na to, až nám řeknete, co si o tom myslíte vy. Policejní násilí, to je další téma, které si myslím, že by do toho mělo být zapracováno. Podporuji také to, co zde bylo řečeno k boji proti diskriminaci. Dále bych nezacházela a podporuji zpravodaje v tom, že bychom měli začít trochu dále v potřebě podpořit agenturu pro základní práva. Tak ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám a doufám, že jsem tím nadběhla trošku času, který jsem předtím přetáhla. Děkuji mnohokrát. E, pan Jurkov, já se omlouvám, já jsem si neuvědomil, že jste tady. Pane Jurku, vy jste tady a vím, že jste také stínový zpravodaj k tomu, tak prosím. V Polsku říkáme vždycky přejeme 100 let a když už je dalších 30 let, které uplynulo, tak říkáme 100 nestačí, tak asi 120. Ale zatím přejeme našemu předsedovi 100 let zdraví. Teď k té zprávě. My ho vnímáme jako poměrně jednostranou, tuto zprávu, pardon, ale snažíme se to korigovat tím, že vnášíme pozměňovací návrhy, které už jsme předložili. A týká se to zejména svobody náboženství, protože je to tématika, která vůbec se neobjevuje v tomto textu. Stejně jako eh, problematika antireligiozních eh, aktu násilí. Proto bychom eh, pokládali za akt dobré vůle, kdyby tyto pozměňovací návrhy byly eh, zohledněny. Určitě by to zaručilo, že ta zpráva by byla daleko realističtější, že by zahrnula celou šíři problematiky základních práv, čím se musíme zabývat. Zároveň bych chtěl upozornit na následující. Například ve zprávě vůbec nehovoříme o právech rodiny, například o právech rodičů vychovávat děti, což je velice jasně řečeno v chartě základních práv, umluvě lidských základních právách. Nehovoříme ani o diskriminovaných Eh, skupinách občanů v těch státech, které se osvobodily od totalitarismu a kde ještě tam není skutečně afirmativní akce taková, aby to zajistilo skutečnou společenskou eh, rovnoprávnost. Text eh, ale obsahuje určité kontradikce, protože se odvoláváme na článek 7. A tam eh, jsou jasně eh, definované určité předpisy a filozofie. A nebo také zase eh, chceme článek 7 nahradit mm, mechanismem, který je za rámecem smlouvy, což zase je řešení, které jde daleko za smlouvu. Především bychom chtěli navrhnout, aby se zohlednila ta tématika, na kterou tady upozorňujeme a také se připojíme ke všem těm, kdo hovoří o tom, že je třeba, aby v tom textu se také zmínila korupce. Protože korupce to je vždycky akt nespravedlnosti vůči subjektům, jich se týká a kteří se nemohou dovolat eh, spravedlivých řešení, protože se administrativní řešení často nakupují. Ale je to také ohrožení pro demokracii, protože jsou členské státy v Evropské unii, kde se tvrdí, že eh, pozice eh, zaujímají mnozí na vysokých místech v těchto státech tak, že ho je získali nelegálním způsobem. Proto si myslíme, že tohle všechno by se to mělo dát a proto předkládáme naše pozměvací návrhy a žádáme i e, pana předsedu i zpravodaje, aby to vzali v úvahu. Děkuji. Ano, pane Jorku, já vám děkuji. Pane Terry Cabrasi, vyhovuje vám tohle, co tady bylo řečeno? Vyhovuje vám to takhle? Chcete ještě rychle k tomu na závěr něco říci? Já bych chtěl pouze říci, že já si velice cením poznámek našich kolegů a doufám, že budeme spolupracovat v dobrém duchu a že dosáhneme také výborného výsledku, pokud to tak smím říci. Takže aspoň v to doufám. Děkuji vám, pane Terika Brasi eh, zejména paní Riom, jsem moc rád, že máme takhle pozdě to schůzi, ale berete to velmi francouzsky. Teď máme ještě jeden bod, poslední bod a naš, naštěstí to asi bylo přeloženo. Máme tedy poslední bod sedm a týká se to provádění ustanovení smlouvy týkající se občanství EU. Já tady nevidím uh, zpravodaje ani někoho, kdo by, ho, kdo by ji zastupoval. Dnes nevidím paní zpravodajku, ale je tady pan Šougr, který je stínový zpravodaj. Vy jste sem přišel kvůli tomu, vy jste sem taky přišel kvůli tomuhle bodu. Tak dobře. Víte, pokud jde o zpravodaje, tak tady Oni tady, tady není, pan spravo, paní spravodajka tady není, není ani nikdo, kdo by ji nahradil, což není moc dobré vůči těm dvěma stínových pravodajům, kteří si vzali, se, když jsem přišli kvůli tomu, já se jim oběma omlouvám jménem paní spravodajky, protože budeme nuceni projednání tohoto bodu odložit. Takže eh, já se ještě jednou omlouvám, protože se tady paní spravodajka nedostavila. Eh, Silvie, teď eh, hovořím jenom ke stínovým zpravodajům. Chcete přece jenom něco říci? A pak si řekneme, kdy je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to možnost, pokud chcete. Pokud chcete k tomu něco říct, tak chcete se teď k tomu vyjádřit k té zprávě? Udělám přesně to, co chcete, ale já zastupuji paní Čenge, takže to buď to přečtu, nebo nepřečtu. Jestli to oddálíte nebo neoddálíte, je na vás. Přečtu to nebo nepřečtu. Já bych to tady v tom případě radši odložil. Není to úplně konvenční. Omlouvám se tedy všem stínovým zpravodajům, kteří přišli úplně zbytečně. A takže to přesuneme ten poslední bod, takže všem děkuji těm, kteří Tady zůstali až do konce, děkuji.